nahe durch eine sinnvoll eingesetzte Strukturpolitik lindern. Strukturální politikou. Zmrazení současných prostředků Evropské unie nebo možná i seškrtání těchto prostředků, jak se o tom diskutuje, možná by bylo populární a možná, že to dobře zní těm, kteří tyto věci rádi slyší. Ale musím vám říci, že z pohledu Evropského parlamentu jsou tyto škrty do velké míry nezodpovědné. Šetřit na rozpočtu Evropské unie znamená spořit na um, těch největších stimulech, které vůbec v Evropské unii jsou. V době, kdy některé evropské země stále více upadají do recese, kdy roste chudoba, kdy dochází k explozi eh, nezaměstnanosti. Poslední čísla hovoří o 25,5 milionech lidí. V takové chvíli Evropská unie potřebuje především jednu věc a to jsou pracovní místa. A právě proto teď v závěrečné fázi vyjednávání o finančním rámci jsme od počátku zaujímali jednu pozici a to eh, jasné ne všem plánům, které poškozují Evropu úsporami a ano, solidaritě a cíleným investicím do růstu a zaměstnanosti, inovací a vědy. Před několika dny jsem s panem Barosou byl na setkání takzvaných přátel soudržnosti v Bratislavě. 15 ze 27 členských zemí Evropské unie zde bylo zastoupeno. Je to většina států Evropské unie a tehdy jsme se my, instituce, shodli s těmito zeměmi. Hospodářská a sociální soudržnost uvnitř Unie musí být i nadále ústředním cílem našeho úsilí. Politika soudržnosti je investicí do naší společné budoucnosti. Proto několik připomínek k tomu, jak my vnímáme toto vyjednávání. Nechceme mít přístup z hora dolů, nechceme eh, nějaké eh, dogmatické ustrnutí na předem stanovených číslech. Chceme přístup od spora nahoru. Eh, chceme otevřenou diskuzi o tom, jaké politiky s největší evropskou přidanou hodnotou mají být financovány o tom, jak má vypadat budoucí politika soudržnosti, Evropský parlament již v zásadě rozhodl a nyní vyjednává o svých hlavních liních s radou. Je zde velký odpor k makroekonomické kondicionalitě a e, to vše jde až po zajištění nějakého základního podílu ze strukturálních fondů pro, do Evropského sociálního fondu to jsou hlavní body, o kterých se vyjednává a je to velmi důležité, je potřeba to financovat. Jaké dopady by to mělo, kdyby některé členské státy prosadily svoje požadavky, že eh, by rozpočet byl snížen o 100 miliard euro? Dokonce je tam jedna země, podle něčeho, co jsem četl, eh, která chce toto celé snížit o 200 miliard a to zcela konkrétně znamená, a já vám to říkám, protože vy jste ti, kteří by to měli vědět. Pro vás to bude znamenat nižší regionální podpory, méně venkovského rozvoje u vás doma, méně studentů v rámci programu Erasmus. Znamená to, že všech, všeho toho, co znamenalo náš úspěch, bude méně. A já si přeji více úspěchu. Není možné dosáhnout kvadraturu kruhu. Není možné eh, tak, jak to dělali šéfové hlav a stát, eh, hlavy států a vlád v minulých letech, stále více opatření přenášet na evropskou úroveň každý rok, eh, přijmout další pokyn pro blaho Evropy. V současnosti se tomu říká Evropa 2020, dříve to neslo název Lisabonská strategie není možné přicházet se stále ambicioznějšími eh, projektory, jako je reaktor ITA eh, a, nebo systém Galileo. A zároveň říci, že se nebude reformovat zemědělství, nebude se nějak upravovat eh, žádný, žádná marže, ale dostanete méně prostředků. Mohu vám říci předem, jaké to bude mít konce. Skončí to obrovskými škrty politic, v politice soudržnosti. Půjde tedy ještě o další důsledky pro Evropskou unii, které vám asi nemusím vysvětlovat. Ke konkrétní situaci 2011, v roce 2011 10 miliard euro legitimních eh, požadavků na projekty, eh, které byly usneseny vládami nemohly být vypr- vy- vyplaceny. Pro rok 2012 byla již vyčerpána celá částka sociálního fondu. To znamená, že pokud jde o ten vývoj finančních prostředků, který nám nyní představili hlavy států a vlád a který nám doporučují, mohu konstatovat pouze jediné. Už v tuto chvíli Evropská unie není schopna platit ta opatření, eh, která eh, byla dříve rozhodnuta, protože eh, pohledávky tady vlastně přichází z členských států. To není něco, co by přicházelo z Evropského parlamentu nebo z komise. A kdo brání se tomu, aby byly poskytnuty finanční prostředky na tato opatření členských států? Členské státy. Není možné pravou rukou o něčem rozhodnout a levou rukou dělat pravý opak. Tímto způsobem není možné vést zodpovědnou politiku a proto je Evropský parlament ochoten tvrdě bojovat za tento rozpočet a tvrdě vyjednávat. Mezi rokem 1993 a rokem 1999 evropský rozpočet ušetřil 1,18 eh, hrubého národního důchodu. Od, rokem, od roku 1993 do roku 1999 to bylo v průměru 1,18 HDP. Od roku 2000 rozpočet Evropské unie poklesl eh, na 14,06 eh, HDP. A pokud jde o úspory, jsme úsporným parlamentem. Jedno procento se nyní požaduje od některých zemí. A pokud se podíváme na míru inflace eh, z posledních let, tak je to ve skutečnosti snížení o 15 To, eh, jaké části, jakých 15 projektů a výdajů nemá být realizováno, to nám ovšem Evropská rada neříká. Musíme si uvědomit jedno, dámy a pánové. Velmi sníženým eh, rozpočtem, eh, který nebude zohledňovat politické priority, nebude možné vést eh, rozumnou investiční politiku. Evropa přitom potřebuje růst, konkurenceschopnost a pracovní místa. A proto trváme na našem požadavku potřebujeme rozumný rozpočet Evropské unie. Dámy a pánové, vážení hosté, Evropská unie, regiony a města jsou partneři ve snaze vymanit se z krize. My všichni, vy i my zde v Evropském parlamentu, členové Evropské rady a také komise, my všichni zde sloužíme evropským občanům. Tato služba občanům nás zavazuje k solidaritě a já s velikými obavami přihlížím tomu, jak eh, krize, ve které se nacházíme v Evropě, vytvořila odstředivé síly. Ztrácí se solidarita, hrozí, že sever eh, bude poštván proti jihu eh, a východ proti západu chudí proti bohatým, malí proti velkým. A přitom bychom se měli opět chopit eh, našich eh, evropských hodnot. Buď vyhrajeme všichni, anebo všichni prohrajeme, protože silní jsme pouze v případě, že tahneme za jeden pro vás. Přeji vám úspěšné jednání, úspěšné diskuze. Chci na tomto místě výslovně poděkovat za pozvání a za tuto možnost k vám pohovořit. Nebudu ovšem zakrývat nebo nechci se připravit o možnost poděkovat panu Van Rompuyovi, protože musím konstatovat, že to není předseda Evropské rady, kterého jsem kritizoval. Opravdu jsem kritizoval pouze vlády, kterým on předsedá. Já mohu pouze konstatovat, že pana Van eh, Rompuje považuji za velmi dobrého partnera pro dialog. A to platí také pro zástupce komise a také pro zástupce kyperského předsednictví, kteří v této obtížné fázi vyvíjí velké úsilí. Pokud jde o panu, paní Danu tu Hybnerovou, vynikající předsedkyni, nemusím nic říkat a to, že zde předsedá také zástupce španělského regionu, je symbolické, protože musíme společně podniknout úsilí, abychom v rámci našich zemí i mezi našimi zeměmi společně bojovali za vybřednutí z krize. Děkuji. Uh, vážený pane předsedo, děkuji mnohokrát za to, že jste mezi nás přišel a také za vaše slova, která jste právě vyřkl. A nyní poprosím předsedu Evropské rady, pana Hermana Van Rompuye. Děkuji, vážený pane předsedo Evropského parlamentu, drahý Martine, vážený pane předsedo výboru regionu, pane Valkarsele, vážená předsedkyně výboru pro regionální politiku Evropského parlamentu, paní Hybnerová, vážená paní ministrině vnitra Kyperské republiky, paní Mavru, vážený pane komisaři Háne, dámy a pánové. Je mi potěšením vystoupit zde dnes na zahájení vašich desátých otevřených dní. Je to největší evropská akce věnovaná regionálnímu rozvoji, rozvoji měst. Očekává se 6 tisíc účastníků, je více jak stovce eh, workshopů zde v Bruselu. Eh, v Bruselu kromě toho 400 eh, zástupců místních samozpráv a krajských samozpráv členských států. Je to tedy jedinečná příležitost pro všechny tyto zainteresované strany k vyměně názoru a zkušeností. Regiony a města často vedou, pokud jde o inovativnost a nové politiky. Máte totiž přímou zkušenost s tím, eh, co se osvědčuje a co nikoli. A výměna těchto zkušeností je klíčová. Vím, eh, do jaké míry se angažujete v řešení výzev, kterým čelí evropští občané. Samozřejmě v neposlední řadě jde o výzvy spojící se s hospodářskou krizí, jejíž dopady zažíváte a vnímáte každý den. Také zvyšujete povědomí informovanost eh, o tom, co je v sázce a to samo o sobě je také klíčem k úspěchu. Mezi ponaučení, které jsme vyvodili z této hospodářské krize, eh, patří i ponaučení o vzájemné provázanosti. Nejen mezi našimi zeměmi, ale také v rámci našich zemí, v rámci jednotlivých úrovní zprávy a veřejného působení. A teď nemám na mysli pouze udržitelnost veřejných financí, kde vazby mezi eh, vnitrostátní, regionálně a evropskou úrovní jsou na snadě, ale také vazby mezi některými politikami, zejména eh, politikami zaměřenými na růst a pracovní místa. Všichni sdílíme jeden jasný cíl, aby Evropa zůstala i nadále atraktivním kontinentem pro život, práci, tvorbu bohatství a jeho vydávání pro dobro všech občanů. Proto potřebujeme růst, a to růst kvalitní, a také prostředí sociálního dialogu, soudržnosti a spravedlnosti. Od roku 2008 Evropa čelila dvěma propojeným krizím. Krizi bankovního sektoru a vládního dluhu a vedle toho také krizi hospodářské a sociální. To vše mohlo mít nesmírně nežádoucí účinky výrazně nad rámec toho, co jsme zaznamenali. A víme, že krize vyústila skutečně tvrdou situaci v řadě zemí ale eh, celkově musíme říct, co se nám podařilo krizi zbrzdit, eh, protože veřejné orgány zastáhly, zakročily, stále zakračují, pomáhá se zemím, které mají finanční potíže, pomáhá se bankám, eh, stanoví se lepší regulační rámec, pomáhá se přemostit napjatá období, prostě jsou absorbovány otřesy. Samozřejmě to ne, se to nevejde bez potíží a kontroverzí a nejde o úkol, který by již byl splněn ale není pochyb o tom, že bez všech těchto snah by situace na našem kontinentu bývala byla katastrofální. V této souvislosti bych rád potvrdil, že fiskální konsolidace nepředstavuje cíl sám o sobě, ale jde o nutný předpoklad pro růst a tvorbu pracovních příležitostí, když eh, se zvrátí dluhová dynamika. Když k tomu dojde, dochází k růstu rokových sazeb, klesá poptávka a trpí růst. Taková je přesně dnešní situace v některých zemích Evropy. Problém, jak, či otázka, jak konsolidaci provést, konsolidaci, která je nevyhnutelná, jak, ji, jak ní přistupovat k sociální inteligenci, jak eh, ji provést tak, abychom vytvořili podmínky pro oživení růstu. Strukturální reformy jsou hlavní pákou, kterou máme k dispozici. Většina zemí započala hluboké strukturální reformy v zájmu posílení konkurenceschopnosti, investice a zaměstnanosti. Zjistili jsme, že ti, kteří toto prováděli v minulosti, například Německo před deseti lety a Švédsko či Finsko před dvěma desetiletími, tyto země um, obstály v krizi snáze než ostatní. Odvážné reformy nyní probíhají všude v Evropě. Jít proti Eh, různým partikulárním zájmům eh, všeho druhu na, ve finančním sektoru, v energetice, na eh, trhu práce a tak dále. Sociální spravedlnost může být dosažena jedině tehdy, pokud budou oběti autování pasku rozloženo rovnoměrně. Také pomáhá, když se navzájem učíme od sebe. Nyní jsme si jasně vědomi toho, že selhání či úspěch jedné země mohou změnit vyhlídky pro všechny. A stejně tak platí, že část eh, snah o zajištění eh, prostředí vhodného pro růst eh, může být zvládnuta pouze společně. Vezměme jednotný vnitřní trh. To je jedinečný úspěch. Provádíme integraci trhů všeho druhu až po digitální. A nyní se dokončuje v Radě a parlamentu příslušný balíček, kde se zaměřujeme Eh, například na profesní kvalifikace, účty, eh, zadávání veřejných zakázek eh, a fondy rizikového kapitálu. Nyní, napí, nyní přijdeme, komise vystoupí s balíčkem dalších opatření. Snažíme se také v oblasti obchodu získat nové trhy pro naše podniky v zahraničí. Jde tedy o to zaručit rovné hrací podmínky. Mezinárodní obchod představuje klíčový motor růstu. V současné době vyjednáváme dohody o volném obchodu s celou řadou zemí. Nebo vezměme mobilitu a odbornou přípravu pro školování. Navzdory vysoké nezaměstnanosti máme v Evropské unii více jak 2 miliony volných neobsazených pracovních míst. Měli bychom učinit, eh, podniknout něco podobného, co Erasmus zaručil v oblasti vzdělávání. Eh, dále oblast financí Evropa může přispět ze svého řádného rozpočtu, i když to představuje pouze 1% evropského HDP, tento rozpočet, představuje nicméně cirka 1 eh, bilion eur na sedmileté období a to může mít obrovské dopady z hlediska pakového efektu. Může to umožnit eh, investice s celoevropským potenciálem růstu, eh, které by bez zaštětění z evropského rozpočtu prostě nebyly možné. A proto bych rád řešil vyřešil problém víceletého finančního rámce pro Evropu na zvláštním zasedání Evropské rady v listopadu. Jde o politickou výzvu, protože tato věc si žádá jednomyslnou dohodu všech členských států a zároveň souhlas Evropského parlamentu. Nicméně bylo to již projednáno a projednává se to již rok na nejrůznějších úrovních. Hlavní eh, problémy zatím, tady zbylé problémy, se týkají toho, že respektive to, co zatím je problematické a nedohodnuté, představuje pouze 0,01 HDP. Věřím ve schopnost 27 hlav státu a vlád nalézt kompromis e, v těchto problémech, které zbývá vyřešit, jde totiž o mnohem menší objem, než o který šlo v jiných předchozích nedávných diskusích. Potřebujeme opravdu dohodu v listopadu o víceletém finančním rámci. Selhání v této věci by znamenalo selhání pro pracovní místa, pro růst. Kromě rozpočtu je zde Evropská investiční banka, největší multilaterální banka světa. Není velmi dobře známa veřejnosti, i když eh, myslím, že většina z vás ví, že jde o partnera při rozvoji velkých a významných infrastrukturních eh, projektů. Nedávno byl navýšen kapitál o 10 10 miliard, což o 600 miliard eur zvýší eh, úvěrovou kapacitu banky a až po 180 miliard eur se můžeme dostat eh, u podpory novým investicím. A nyní se podívejme na roli regionů. Jde o výrazné hospodářské hráče. Eh, například evropské regiony s legislativními pravomocemi vynakládají nějakých 800 miliard eur v rámci svých rozpočtů. 800 miliard. To je jednoznačně klíčové pro veřejné služby, pro investice a růstové strategie. Regiony také sehrávají klíčovou roli při provádění strategie a agendy Evropa 2020 a při eh, dobrém eh, čerpání strukturálních a kohezních fondů a naplňování hospodářského potenciálu. Samozřejmě společná evropská eh, pravidla, která se týkají míry národního zadlužení bude mít patrně dopad i na regiony. Eh, Vlády jednotlivých eh, států při naplňování těchto evropských pravidel eh, musí zaručit, aby regiony byly zapojeny do celé věci ještě předtím, než si přejmě rozhodnutí, stejně jako budou zapojovány do provádění, implementace. Fiskální konsolidace musí probíhat tak, aby nepodrývala růst místní a krajské orgány musí zapojeny do, do vypracovávání národních reformních programu. E, v tomto ohledu existuje prostor pro zlepšení. Všichni konec konců se podílíme na stejné snaze na všech úrovních zprávy. Potřebujeme více úrovňovou zprávu pro řešení více úrovňových výzev. A ještě na závěr, dámy a pánové, v sázce je mnoho. A e, rozhodnutí jsou složitá. Musíme utvářet změnu, jinak nám změna bude vnucena. Jde o to, jak přijmout správná rozhodnutí z hlediska budoucnosti. Škrty a daně musí být spravedlivé. Oběti nesmí nést pouze jedna sociální skupina či jedna generace. Evropa potřebuje více strukturálního hospodářského růstu a společně jsme schopni dosáhnout. Ale samozřejmě reformy přinášejí výsledky až po čase. Musíme říkat občanům pravdu a znovu a znovu vysvětlovat, oč se snažíme. Musíme je přesvědčit zdravými argumenty, fakty a pozitivními výsledky. Dámy a pánové, a proto potřebujeme také pozitivní diskurs o Evropě. Už stačilo negativismu, je hodně strachu. Potřebujeme Diskurs nesený nadějí. Naděje může pomoci utvářet změnu. Dokázali jsme to v minulosti a musíme být také pány své vlastní budoucnosti. Děkuji za pozornost. Uh, Vzhledem k tomu, že pan předseda Evropské komise zde není osobně přítomen, tak si vyslechneme jeho sdělení prostřednictvím videozáznamu a uvidíme, zda se to skutečně podaří pustit. Takže prosím. Mesdames et messieurs, Dámy a pánové, vážení přátelé, velice lituji toho, že nemohu být mezi vámi na desátém ročníku Open Days. Ovšem trval jsem na tom, abych k vám mohl promluvit prostřednictvím tohoto videozáznamu. Open Days se staly velkou událostí regionální politiky – velmi stěžejní platformou pro diskuze o roli z politiky soudržnosti v naší eh, strategie pro vybřednutí z krize a pro nastolení růstu budoucnosti. My všichni jsme lídři, jsme politici, sociální partneři, eh, podnikatelé a všichni víme, že řídit eh, znamená vytvářet důvěru v to, že jsme schopni vyvést Evropu z krize ještě silnější a sjednocenou. Proto jsem velice rád, že jste zde v tak hojném počtu a chtěl bych říci, že eh, předseda Evropské rady, pan Herman van Rompuy a také předseda Evropského parlamentu Martin Schulz se tedy mohou účastnit této události, eh, kterou každý rok Evropská komise pořádá společně s výborem regionu. Myslím si, že je velice důležité, ještě důležitější než dříve, ukázat, že instituce Evropské unie spolupracují pro politiku soudržnosti, na regionální politice, na investicích do růstu. Je to důležité potřebujeme důvěru. Důvěra je klíčovým prvkem růstu. Ale eh, tyto věci nejsou samozřejmé. Je potřeba vytvořit podmínky pro jejich obnovu je potřeba vytvořit takové politiky, které spustí udržitelný a spravedlivý růst. Tyto politiky dobře známe, představují eh, takovou trojici, která vytyčuje náš kurz. Je to rozpočtová konsolidace, strukturální reformy a cílené investice. Tím, že udržíme tento kurz, tak se nám jistě podaří vybřednout z této krize úspěšně. Evropské hospodářství je i nadále křehké, nové informace o růstu a zaměstnanosti nejsou příznivé, sociální soudržnost je podrobena tvrdé zkoušce. V některých částech Evropy máme skutečně dramatickou situaci. Pokud jde o sociální nouzi, roste chudoba. Musíme tyto věci uznat. Ovšem, vzhledem k této situaci by bylo zásadní chybou kdybychom se vrátili ke starým návykům, které nás přivedly právě do této situace, tím, že jsme se nadměrně zadlužili, nebo tím, že jsme neprováděli dostatečné reformy, které mohou vytvořit konkurenceschopnost, které mohou zajistit pokrok hospodářský i sociální. Z tohoto důvodu bychom nyní chtěli vyvodit všechna poučení z této situace, chtěli bychom se vyhnout chybám, které jsme udělali v minulosti a chtěli bychom společně jednat odhodlaně při sledování reformy a sociální spravedlnosti. Chceme jednat zodpovědně a zároveň solidárně. V Evropě jsme si vytyčili agendu růstu, strategii Evropa 2020, která vytyčuje cestu k modernizaci a uchování soci, hospodářského, sociálního a tržního hospodářství v Evropě. To je náš cíl. Někteří si myslí, že evropský sociální model je mrtvý. Já ovšem nesouhlasím. Potřebujeme posílit eh, sociálně tržní hospodářství. Otázka je, eh, jak to přizpůsobit této situaci, která je náročná na národní scéně, kde máme stále vyostřenější konkurenci a tady musíme využít náš nástroj. Jedním z takových nástrojů je evropský rozpočet a komise by si přála, aby budoucí rozpočet byl rozpočtem investic do růstu, investic do zaměstnanosti a inovací. Víme, že politika soudržnosti je stále nezbytnější. Nezbytná v době, kdy máme rozpočtové problémy. Právě kvůli rozpočtovým limitům mnoho členských států nebude ovšem schopno naplnit očekávání našich společností. Strukturální fondy jsou konkrétním projevem evropské solidarity a zároveň také důležitou hnací silou eh, pro ekonomickou eh, soudržnost a obnovu. Evropské fondy nejsou zajímavé pouze pro takzvané přijímající země, ale jsou důležité i pro ty země, které do velké míry přispívají do evropského rozpočtu, protože jsou v zájmu růstu v celé Evropě. Od samého počátku krize komise v partnerství s členskými státy činila vše proto, aby evropské fondy byly rychle vynaloženy tam, kde byly nejnutnější. A díky těmto opatřením ehm, a díky eh, také eh, zvýšení míry spolufinancování v devíti členských státech a díky dalším opatřením 14,5 miliardy eur dalších eur již bylo investováno do evropského hospodářství. Dále jsme také přerozdělili prostředky z málo úspěšných nebo málo prioritních projektů na ty věci, eh, kde eh, bylo zřejmé, že ty projekty povedou k růstu, například v oblasti výzkumu, rozvoje, inovací, anebo třeba pokud jde o podporu malých a středních podniků. V období 2009 až 2012 téměř 20 miliard euro bylo tímto způsobem přeprogramováno, aby se naplnily ty nejnaléhavější potřeby. Tento rok členské státy kde je největší nezaměstnanost mládeže, získali 10,4 miliard euro ze strukturálních fondů na podporu nezaměstnaných mladých lidí a na podporu malých a středních podniků. A nyní musíme pokračovat tímto tempem. Rozpočet je vynikajícím podpůrným nástrojem a představuje ho naše agenda pro růst Evropa 2020. Politika soudržnosti je také jeden z nejdůležitějších nástrojů, eh, finančních nástrojů eh, pro eh, růstový rozpočet. Nedělejme si žádné e, iluze nebo nevytvářejme falešné protiklady. Soudržnost není v rozporu s konkurenceschopností je to něco, co se vzájemně doplňuje a vzájemně posiluje. Politika soudržnosti může opravdu změnit život v našich regionech, v našich městech a na venkově, pokud politika soudržnosti bude eh, ve vztahu eh, s politikou růstu, pokud bude zvyšovat schopnost regionu vypořádat se se současnými problémy, pokud bude přispívat k zaměstnanosti například. Pokud jde o vyjednávání o další eh, evropský rozpočet, tak vyzývám všechny proevropské eh, pro evropsky smýšlející, eh, aby podpořili to, aby Evropané měli takový rozpočet, který si zaslouží. Chtěl bych vyzvat především lídry regionů, aby jejich hlas zazníval v hlavních městech. Samozřejmě, že o těchto věcech můžeme debatovat tady v Bruselu nebo ve Štrasburku, v evropských institucích. Ovšem je velmi důležité, aby tato debata byla úspěšná také v naší společnosti, v různých zemích, členských zemích a aby se vyvrátily některé milné představy, například ta představa, že evropský rozpočet je rozpočet pro Brusel, pro instituce. Je to rozpočet, za kterého jdou investice do našich regionů a proto musíme být úspěšní v demokratickém eh, dialogu, debatě, protože to je eh, demokratický způsob, jak eh, realizovat Evropu. Tím, že budeme vysvětlovat, eh, že politika soudržnosti nebo regionální politika přináší skutečnou přidanou hodnotu a já vím, že se na vás mohu spolehnout. Přeji vám mnoho úspěchů do vaší práce a doufám, že zůstaneme v kontaktu. Zůstaňme ve spojení, abychom dokázali zajistit úspěch politiky soudržnosti, regionální politiky a naší Evropy, tak aby zde bylo více sociální spravedlnosti, prosperity pro naše občany. Děkuji. And the last uh, word goes to the... Děkuji a jako poslední dáme slovo zástupci předsednictví a to je paní ministrně vnitra Eleny Mavru. Friends. Dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte mi ocenit to, že organizátoři pořádají tuto akci, která je dobrým příkladem možného souladu a synergie, které jsme schopné dosáhnout, když pořádáme schůze, které odrážejí společný zájem mnoha evropských zemí. Kyperské předsednictví je odhodláno pracovat na lepší budoucnosti Evropy a na podpoře růstu prostřednictvím správného mixu solidarity, vize a záměrů a cílů, propojení vhodných myšlenek a také aktivit zaměřených na posílení hospodářské a sociální soudržnosti. To vše musí být předmětem našeho úsilí. Víceletý finanční rámec na období 2014 až 2020 je v popředí agendy kyperského předsednictví. Snažíme se o to, aby bylo dosaženo pokroku v rámci jednání a dosaženo regionální dohody Eh, do konce roku 2019, promiňte, do konce roku 2012, jak to bylo stanoveno také na radě, která proběhla v červnu. Evropské státy by měly poskytnout vhodné zdroje, které zajistí to, že se dostaneme z hospodářské krize a že bude vytvořen kvalitní základ pro stabilizaci evropského hospodářství, aniž by bylo bráněno růstu a rozvoji. Já chápu obavy, které tady vyjádřil předseda Evropského parlamentu ve svém vystoupení utrpení. Cíl nás, tohoto nástroje by měl být, aby Evropa se do domů dostala na správnou cestu. Předsednictví se domnívá, že je potřeba co nejdříve dosáhnout dohody o řádném evropském rozpočtu. Považujeme to za prioritu. Cílem našeho předsednictví je, abychom co nejvíce zblížili tím ty vzájemně odporující si strany a jednotlivé zainteresované subjekty. V tomto období obtížný, obtížné hospodářské situace a nejistot je naším cílem, abychom skutečně zohlednili realitu takovou, jaká je. V rámci tohoto kontextu je potřeba se zaměřit na kvalitu výdajů. To by mělo být popředí zájmu nového víceletého finančního rámce. Měli bychom zajistit, že budou realizovány a financovány skutečně programy poskytující opravdovou evropskou přidanou hodnotu. V listopadu, jak už tady ostatně zmínil pan předseda Fan Rompuy, proběhne mimořádná Evropská rada. Bude to velmi důležité, protože půjde právě o snahu konsolidovat nový víceletý finanční rámec. Stávající hospodářská krize představuje příležitost zamyslet se nad tím, jakým způsobem evropské regiony a města mohou pomoci stimulovat růst, investice a no, vytváření nových pracovních míst. V kontextu evropské politiky soudržnosti evropské regiony a města nepochybně sehrávají důležitou úlohu a přispívají k oživení eh, evropského hospodářství. Evropská politika soudržnosti má za cíl podporu růstu a pracovních míst. Ale zároveň nesmíme zapomínat na to, že hlavním cílem politiky soudržnosti je snižovat hospodářské Eh, a sociální rozdíly, které stále existují mezi evropskými regiony a členskými státy a které možná v důsledku krize se naopak ještě prohlubují. Eh, tato politika je jedním z hlavních projevů evropské solidarity a hlavním cílem této politiky by i nadále mělo být, že evropští občané budou eh, stále, že bude stále blíže evropským občanům. Eh, politika soudržnosti se má snažit zvyšovat konkurenceschopnost evropských regionů tím, že bude podporovat konkurenční výhodu toho kterého regionu a měla by se hrávat důležitou úlohu při eh, tom, že bude vytvářet z jednotlivých specifik jednotlivých regionů určité, určitou přidanou hodnotu. Také je potřeba zajistit, že územní diverzita v rámci EU bude vnímána jako určitá výhoda, jako určitá přidaná hodnota. A také zajistit, že územní rozměr bude náležitě zohledněn a podporován, jak je stanoveno v Lisabonské smlouvě. Kyperské předsednictví považuje za jednu z hlavních priorit úspěšné řízení právě politiky soudržnosti. Naším společným cílem je včasné přijetí nového legislativního rámce ta eh, tvrdá práce už začala přinášet určité plody. Příští týden na eh, jednání rady se předpokládá, že budou dořešeny některé zatím nedodržené otázky, nedořešené otázky. Eh, v rámci rady v listopadu a v prosinci Doufáme, že budou odsouhlaseny veškeré legislativní aspekty. Kyperské předsednictví dále také zahájilo neformální trialog s Evropským parlamentem a komisí. Cílem předsednictví je e, zajistit společné porozumění a chápání mezi jednotlivými evropskými institucemi, které by se tak měly shodnout na hlavních tématech, hlavních aspektech, tak, aby poskytly jistoty jednotlivým evropským regionům v oblasti realizace dalších programů a projektů. Dámy a pánové, regiony sehrávají důležitou úlohu při plnění strategických cílů Evropské unie. Na základě zkušeností víme, že tradiční sektorální centralistický přístup často nedokázal řešit a reagovat na konkrétní problémy jednotlivých oblastí a území. Nový přístup k vytváření politik a zprávy a řízení vyžaduje právě lepší využití místních vědomostí a znalostí, tak, abychom zajistili mobilizaci soukromého kapitálu a jednotlivých služeb. Tímto získávají novou úlohu i místní, regionální a vnitrostátní orgány, které se musí naučit pracovat v lepším partnerství, tak aby byla zajištěna skutečně více stupňová zpráva řízení. Je také potřeba lépe propojit soukromé a veřejné subjekty, e, zajistit lepší proudění investic a také lepší zapojení občanů. Dále je potřeba věnovat větší pozornost místním znalostem, plánování, realizaci, implementaci tak, abychom zajistili, že strategie Evropa 2020 skutečně přinese udržitelné prosperující evropské hospodářství. To znamená, že minimálně musíme zajistit, že místní samozprávy budou mít k dispozici potřebné prostředky pro realizování místních politik a strategií. A také je potřeba zajistit, že eh, místní samozprávy budou lépe chápat a rozumět jednotlivým potřebám a budou lépe plnit tu strategii Evropa 2020. V tomto kontextu evropská strategie by měla podporovat místní aspekty. Měli bychom se na věci dívat v tom směru ze spoda směrem nahoru a takto bychom měli Eh, budovat naše aktivity. Je tedy potřeba zasadit se o další rozvoj programů místního rozvoje a zamyslet se nad tím, jak lépe řídit, realizovat a hodnotit strategie místního rozvoje. Pochopitelně nesmíme zapomínat ani na to, že různé regiony a různá města se eh, liší a mají různý potenciál rozvoje, ale musíme mm, zároveň se na to snažit reagovat. Toto by mělo být e, promítnuto i do příslušného zjednodušení pravidel politiky soudržnosti. Závěrem bych chtěla ještě zdůraznit, jakou úlohu by měla sehrávat panevropská spolupráce mezi regiony, městy, místními samozprávami. V dnešním světě je toto naprosto nezbytností. Spolupráce mezi regiony, představuje důležitý nástroj vícestupňové zprávy a řízení, který pomáhá realizaci strategie 2020. V tomto ohledu bych chtěla zdůraznit význam Evropské územní spolupráce, což je jeden z cílů politiky soudržnosti. Kyperské předsednictví se tudíž ze všech sil vynasnaží o to, aby bylo zajištěno, že legislativní rámec, který eh, reguluje politiku soudržnosti v novém programovacím období, bude koncipován tak, aby zajistil plnou účinnost a efektivnost této politiky. Tedy spolupráce a dialog mezi námi a také mezi našimi občany. To jsou ty hlavní pojmy, ten hlavní koncept. Dámy a pánové, já vám přeji hodně úspěchů ve vaší práci. Děkuji. Uh, Vážení kolegové, právě jsem říkala panu předsedovi Van Rompojovi, že eh, eh, i když eh, by si strašlivě přál zde setrvat s námi, potřebujeme jeho křeslo pro panelisty, takže bude muset odejít. Děkuji všem za tato slova na pospusenou a přikročíme k dalšímu bloku. That's all right. I think I would like to start the second part of our... Ráda bych zahájila druhý blok našeho zasedání. Poprosím Jackie Davis, aby nyní předsedala panelovi Eh, dali jsme jí méně času, než kolik doufala, ale jistě to zvládne. Takže ještě jednou děkuji a předávám slovo Jackie. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám všem. Nyní, jak říkala paní Hibnerová, eh, přestoupíme k panelové diskusi, která nese název eh, Hospodářské oživení politika soudržnosti a strategie EU 2020, role regionu a měst. Již jsme slyšeli od úvodních řečníků, že se domnívají, že města a regiony mají nesmírně důležitou roli eh, v těchto klíčových časech a že také politika v soudržnosti má klíčový význam při eh, změně situace s tím, že celkovým tématem dnešních otevřených dnů je Evropské regiony a města, jak eh, dosáhnout změny, jak tedy tyto subjekty přispějí ke změně, zda by mohly dosahovat, prosazovat větší změny, jako podporu potřebují. Eh, všichni panelisté již byli představeni, ale eh, představíme ještě jednou. Eh, vedle paní Hybnerové máme Ramona Luise Valkarsová Sisa, tedy předsedu výboru regionu. Po mé pravici je pan Johannes Hahn, evropský komisař pro regionální politiku a samozřejmě Danotu Hybnerovou znáte, jde o předsedkyni výboru pro regionální politiku Evropského parlamentu, já se jmenuji Jackie Davisová a postarám se o to, abychom vedli velmi živou diskusi, interaktivní a doufám, že se často budete ozývat. Doufám také, že ti, kdo nás sledujete po streamu, že se k nám případně připojíte po Twitteru, pokud máte nějaký dotaz. Pokud jste v náslechové místnosti, můžete, eh, máte tam k dispozici také určité formuláře pro dotazy. Eh, za čtvrt hodinky přijdou eh, zaměstnanci, kteří je od vás vyberou, takže pokud máte nějaké dotazy, poprosím vás. A pro vás zde vzadu v sále, pokud byste měli zájem nastolit nějakou otázku, tak Um, využijte mikrofon na některém ze stolu. Zatímco se servíruje eh, káva, pustíme se hned do práce. Eh, každý z našich řečníků bude mít pouze 7 minut a budeme opravdu disciplinováni, aby mohlo dojít na tu diskusi poté. Poprosila bych ty naše řečníky, aby nám řekli, jak vnímají oni roli regionu a měst v těchto klíčových časech, kdy jde o oživení evropské ekonomiky, kdy jde o zaručení cílu růstu a Eh, tvorby pracovních příležitostí a jaké dopady to má na eh, strukturální politiku, politiku soudržnosti eh, nyní. Takže nejprve prosím pana předsedu výboru regionu. Děkuji mnohokrát, paní moderátorko. Vážená paní Hybnerová, vážený pane komisaři, dámy a pánové, předsedové politických skupin, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení hosté. V průběhu let se otevřené dny staly určitou referencí v evropském kontextu. Pro evropské instituce je to klíčový okamžik, který nám umožňuje učinit si určitou inventuru, naslouchat se navzájem a e, uvědomit si, zda e, příslušné návrhy politik a finanční návrhy jsou uspůsobeny realitě e, přímo v terénu. Pro regiony a města Evropy je to příležitost ponaučit se z pozitivních zkušeností jinde a navzájem takto čerpat zkušenosti a ponaučení je také vytvářet kontakty, vytvářet sítě. Evropa a její regiony jsou nyní opravdu, se ocitají v kritickém čase. Brzy se bude přijímat rozhodnutí o víceletém finančním rámci EU. Vyslechli jsme si vystoupení pana předsedy eh, Šulce, pana předsedy Van Rompuy a také paní ministrině Mavru. Já bych jim rád poděkoval za to, že mezi nás přišli. Eh, přítomnost eh, nejvyšších představitelů Evropské unie na tomto týdnu evropských regionů a měst znamená jedinou věc, a totiž, že všichni jsou si dobře vědomi faktu, že politika soudržnosti Eh, představuje klíčový nástroj pro dosování cílů strategie EU 2020. Pokud je o výbor regionu, doufáme, že rozhodnutí, která v nadcházejících týdnech budou přijímat hlavy státu a vlád, budou rozhodnutí koherentní, konsistentní s cestovním mapou Evropské unie, která byla přijata v zájmu podpory růstu a tvorby kvalitních pracovních příležitostí. Musíme mít na paměti několik zásad, několik principů. Prvním z nich je to, že investice musíme zaměřit na projekty, které podporují růst. Druhá věc, musíme zaručit, aby evropské fondy přinášely výsledky pro občana. Do třetice, rozpočet Unie musí podporovat územní soudržnost a působit tak, aby evropské regiony a města měly prospěch z jednotného věčního trhu. Všichni víme, že selhání či nekonzistentnost různých rozhodnutí, jednotlivých rozhodnutí o budoucím rozpočtu společenství by byly vnímány s nepochopením ze strany evropských regionů měst politických představitelů a našich spoluobčanů. Výbor regionů zcela jasně vyjádřil toto stanovisko. Potřebujeme Evropu, eh, která na sebe bere odpovědnost, podporuje odpovědný přístup a solidaritu. Eh, Evropu, která je nositelem naděje, eh, která lidi zbližuje a investuje do nich. Potřebujeme Evropu, která je připravena na budoucnost, která je konkurenceschopná, inovativní a připravena eh, čelit eh, propojenosti světa 21. století. V rámci aktuálních vyjednávání o budoucím rozpočtu Evropské unie je třeba vyhradit eh, politice soudržnosti klíčovou investiční roli. Jde tedy o investiční nástroj to je třeba zohlednit. Tento Marshallův plán jakýsi musí regionům umožňovat vytvářet pracovní místa a růst. Dámy a pánové, otázka, kterou si musíme klást, je tato. Existuje nějaká alternativa, nějaká jiná možnost? Ne, nemáme na vybranou. Podceňovat význam eh, hospodářské sociální územní soudržnosti by znamenalo odebírat eh, možnosti, odebírat možnosti eh, našim územním celkům, jak překonat krizi. Eh, zítra bude výbor regionu přijímat stanovisko o víceletém finančním rámci. Opakujeme svůj požadavek eh, na takový rozpočet EU, který bude důvěryhodný a půjde nad rámec toho známého 1% HDP. Eh, rozpočet, který bude založen na nových vlastních zdrojích EU, který bude moci mít multiplikační efekt a bude v něm dostatečná flexibilita a pružnost pro případ, že bylo třeba zohlednit politiku kvůli reálnému vývoji. Snižovat, eh, snižovat rozpočet, který eh, z valné většiny představuje rozpočet investiční, to je první eh, signál krize, kterou, který začínáme vnímat v některých našich regionech. Politika soudržnosti umožnila nejen zvýšit konkurenceschopnost našich regionů, zejména těch konvergenčních, ale Zároveň to přineslo přínos těm nejkonkurenceschopnějším regionům EU, protože jim to e, umožnilo dále rozvíjet e, jejich vynikající výsledky za spolupráce s jinými územními celky. Dámy a pánové, vím, že řešení není jednoduché, ale e, musí jít o řešení, na kterém se budou podílet všichni, všichni aktéři, včetně těch regionálních a místních a radní starostové zastupitele, Eh, různých eh, územních úrovní eh, v tom musí také sehrávat klíčovou roli a Barosová komise toto musí zohlednit. Moje politika, jakožto předsedy výboru regionu, bude vedena snahou naplňovat strategii 2020, tedy inteligentně využívat zdroje Evropské unie, lépe orientovat výdaje. Jde nám tedy o efektivní využívání rozpočtových prostředků, prostředků veřejných i soukromých. Jde nám o využívání inovativních finančních nástrojů, o dobré využití potenciálu EIB. Dámy a pánové, jsem rád, že jste přišli na tyto desáté otevřené dny a doufám eh, v plodnou výměnu názoru. Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo. Děkuji za to, e, že jste potrhle navázal na předřečníky, na naše úvodní řečníky v tom e, smyslu, že je klíčové, abychom na listopadem sabitu, samitu se dobrali správného výsledku. Pane komisaři, nyní poprosím vás, e, pokud byste se mohl tady dotknout názvu našeho bloku Evropská regionální města, jak realizovat změnu. Paní předsedkyně Danuto, dámy a pánové, nejprve bych chtěl vám, Ramone Luisi, vyjádřit eh, soustrast rodinám a přátel deseti obětem, které zahynuli minulý týden Prosi, eh, během krve prolití. Prosím, eh, vyřeďte naši soustrast rodinám obětí těchto deseti lidí. Uděláme vše pro tuto oblast v těchto obtížných dnech. Chtěl bych vás přivítat na desátém ročníku Open Day. Je to událost, která roste inteligentním, udržitelným a inkluzivním způsobem během své desetileté historie. Doufám, že takto udržitelně bude růst i do budoucnosti. Tento ročník Open Days je pro nás mimořádně důležitý, už jsme to eh, zmínili a blížíme se vyjednávání rozpočtu, závěru vyjednávání a potom samozřejmě také našim eh, návrhům politiky eh, soudržnosti. Takže eh, je samozřejmě velice důležité, abychom vyslali silný hlas z regionů členským státům a evropským zákonodárcům. Samozřejmě, že je také důležité, aby vy jste bojovali za vaše zájmy a lobovali ve vašich hlavních městech, u vašich ministrů, financí a premiérů. Myslím si, že toto bude velmi relevantní otázka v posledních eh, týdnů. Udržitel, politika soudržnosti je také nástrojem pro vybřednutí z krize, vychází ze tří pilířů. Máme tady nastolení veřejných financí, strukturální reformy a posílení konkurenceschopnosti a investice do růstu a, zaměstnan- a zaměstnanosti. Politika soudržnosti musí hrát důležitou úlohu. Už jsme urazili velký kus cesty ve snaze změnit image a význam politiky soudržnosti pro růst a pracovní místa. Pamatuje si, že politika soudržnosti eh, nebyla vnímána tak, jak by měla být tvůrci politik na evropské úrovni. Dnes po třech letech má tato politika důležitou úlohu ve všech ekonomických klíčových dokumentech na evropské úrovni. Začíná to například rozpočtovými návrhy, potom doporučeními pro jednotlivé země a také například kompaktem pro růst. Společně se nám podařilo změnit smýšlení, pokud jde o politiku soudržnosti. Moje předchůdkyně Danuta Hübnerová vytyčila tento kurz tím, že vyčněnila investice politiky soudržnosti podle Lisabonské agendy. Pamatuji si, jak byly strukturální fondy přednostně nasazeny na počátku ekonomické krizi, aby bylo dostatek peněz v oběhu v hospodářství. Vyslali jsme tím důležitý signál. Zvýšili jsme eh, míry spolufinancování především pro programové země, abychom vyřešili problémy s likviditou. Změnili jsme legislativu, abychom usnadnili malým a středním podnikům přístup k financím. A více než 30 miliard euro eh, jsme zaměřili eh, více na země, na to, aby se podporovaly udržitelné pracovní místa, a také oblast vědy a výzkumu, malé a střední podniky a další věci. Také samozřejmě situace mladých lidí. Předběžné odhady hovoří o tom, že naše přeprogramování a také iniciativa pana Parosa vylepší přístup k financování pro více než 56 tisíc malých a středních podniků a půl milionu mladých lidí se díky tomu dostane k programům pro potírání nezaměstnanosti, třeba tím, že si zlepší kvalifikaci. Členské státy Eh, tady eh, hovoří o tom, že 210 tisíc pracovních míst, které vznikly v roce 2011, eh, celkově, když se spoj, spočítají všechny související vlivy, tak je to 450 tisíc pracovních míst od počátku období. Samozřejmě naše úsilí by bývalo nebylo úspěšné, pokud byste se do toho nezapojili i vy a pokud byste nebyli ochotni jednat rychle a moudře. Já vám za to všem děkuji. Ovšem politika by měla vylepšit svou efektivitu a výkonnost. A proto jsme navrhli novou politiku po roce 2014, abychom sem včlenili principy eh, moudrého, udržitelného a sociálně inkluzivního eh, růstu investic prostřednictvím tematické koncentrace na ty oblasti, které mohou nejvíce podpořit růst principem kondicionality a abychom podpořili strukturální reformy Chceme eh, otevírat nové eh, cesty, nové eh, možnosti napříč hranicemi, například v Pobaltí a Podunají. Jsem si jist, že tady je velice důležité, aby tato strategie, tato opatření byly v srdci evropské agendy. To samozřejmě sebou přináší také velkou zodpovědnost. Politika soudržnosti bez pochyby je v centru a pod drobnohledem. V centru pozornosti a pod drobnohledem. A nyní eh, musíme začít plnit cíle, plnit naše sliby. Musíme demonstrovat, že fondy politiky soudržnosti jsou efektivně vynakládány a účelně a že jsme ochotní učinit vše, co je možné pro posílení růstu a pracovních míst pro mladé lidi. Musíme demonstrovat, že bereme vážně naše návrhy reform v oblasti tematické koncentrace, orientaci na výsledky a pokud je o princip podmíněnosti. Musíme ukázat, že prostřednictvím tematické koncentrace můžeme zajistit, že tady bude správný mix investic. Uvědomuji si, že to nemusí být pro regiony vždy vítané, ale věřte mi, příklady z minulosti poukazují na to, eh, a tehdy došlo do investic do základní infrastruktury, kde eh, bylo možné využít různý potenciál a to, co chybělo eh, v investicích pro malé a střední podniky, bylo užitečné a nedostatek toho bychom, tomu bychom měli zabránit. Musíme se zaměřit na výsledky Musíme vytvořit základ pro skutečnou politickou diskuzi o podstatě a ne o postupech. Chytré eh, strategické plány, specializované, hrají důležitou úlohu. A ovšem je potřeba je zakládat na analýze a na sběru relevantních údajů. Zároveň také musíme eh, zdůraznit, eh, že je potřeba podpořit strukturální reformy a já si uvědomuji, že někteří z vás mají některé výhrady, pokud jde o určité aspekty těchto principů. Ale chtěl bych říci, že tyto principy jsou jádrem reformy a eh, odráží důležitou otázku být či nebýt. Pokud nebudeme důvěryhodní ve všech těchto eh, prvcích, tak eh, tato politika ztratí svůj význam. A já si myslím, že tuto cenu bychom nikdy nikdo nechtěli zaplatit. Nikdo si to z nás nemůže dovolit. Politika soudržnosti v některých členských státech představuje více než 50 veřejných investic a to Eh, zaručeno na období sedmi let. Neznám žádný regionální nebo národní rozpočet, eh, který by byl vytyčen na tak dlouhé období. Podle mého názoru eh, tyto záruky investic přilák, dokáží přilákat další soukromé investice. Tematická koncentrace a podmíněnost a více výsledků založených na kvantifikovaných cílech, milníky a relevantní údaje. To vše nám pomůže poukázat na to, jak je tato politika důležitá. Za eh, pár let opět budeme diskutovat o rozpočtu. Musíme myslet nad rámec roku 2020 a proto bylo důležité, abychom tuto politiku eh, dostatečně skonsolidovali. Role cílů politiky soudržnosti se mění. Eh, politika soudržnosti nepomáhá pouze chudým regionům, aby dohnali ty vyvinutější, ale stále více jde o to, aby se evropské cíle po celé Evropě Eh, všude implementovali. A architektura eh, také zohledňuje eh, i regiony v přechodu, přechodové regiony a i rozvinutější regiony. To neznamená, že chceme opustit takový ten tradiční úkol politiky soudržnosti, která má nebo pomáhala hlavně chudým regionům. 70 rozpočtu jde právě na tyto regiony, na tyto cíle. 25 všech regionů a asi 25 evropského obyvatelstva představuje vlastně ten eh, zbytek. A velmi důležité je také pochopit, že žádná, žádný region nemá zaručenou prosperitu. Ve rychle měnícím se světě regiony v členských státech eh, a i členské státy musí čelit novým výzvám. Například eh, Finsko eh, zažilo poměrně hlubokou ekonomickou krizi během první poloviny 90. let, především eh, kvůli kolapsu tehdejšího Sovětského svazu. Během čtyř letech ekonomický výkon poklesl o více než 10 a nezaměstnanost narostla až na téměř 17 Finsko přijalo drastická opatření ke konsolidaci veřejných financí, a, ale výdaje do vědy a výzkumu byly zvýšeny. Vlá Vláda se rozhodla, že do vědy a výzkumu bude i nadále investovat stejně jako do vzdělávání a tyto podněty pro strukturální změny pomohly vylepšit konkurenceschopnost a pomohly finskému hospodářství eh, dostat se na cestu silnějšího eh, růstu založeného na znalostech. Nemusím tady opakovat eh, vše, co už tady zaznělo, ale je velice důležité, abychom využili těch pár týdnů, které nám zpívají a pane, pan předseda Van Rompuy hovořil jasně tím, že říkal, že naplánoval mimořádnou radu v listopadu a my bychom měli tu zbývající dobu využít a já doufám, že tato akce Open Days pomůže, tak jak už bylo řečeno, k tomu, abychom tady vlastně eh, uspořádali velmi silnou eh, nebo působivou událost pro regiony a města a vyslali silný signál evropským občanům i evropským trhům, abychom přilákali mnoho soukromých nezbytných investic pro zaručení našich pracovních míst a růstu. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, děkuji mnohokrát panu komisaři. Určitě jste to tady teď hodně nastartoval. Byly tam velmi zajímavé podněty pro debatu a to právě je to, co nám tady jde. My skutečně potřebujeme teď tu nadcházející debatu oživit řádnými argumenty. Ale ještě, než přejdeme k diskusi, tak dám slovo paní Hybnerové. Děkuji, Jacky. Už toho tady spousta zaznělo, já to nechci všechno znovu opakovat, ale chtěla bych jenom říci, že je potřeba se dívat na budoucí politiku soudržnosti skutečně tady z tohoto pohledu, jak už to tady několik řečníků zmínilo. Musíme si uvědomit, co přesně Evropa potřebuje, jednak obnova udržitelných evropských financí, strukturální reforma a také investice do růstu, konkurenceschopnosti a tvorby nových pracovních míst. Protože politiku soudržnici musí, musíme vnímat skutečně jako investici do vytváření nových pracovních míst, ale také musíme mít na paměti, že je potřeba konsolidovat finanční situaci. Musíme také se zamyslet nad tím, jak by měly probíhat strukturální reformy a musíme si uvědomit, že co se týče politiky soudržnosti, tak právě ta, eh, ty aspekty ex ante jsou také velmi důležité. Musíme to náležitě propojit s ostatními kroky a politikami Evropské unie. Ale zároveň je také potřeba zmínit, a to můžeme zmiňovat stále zas a znova, že snahy a úsilí na podporu růstu musí být náležitě harmonizovány mezi různými úrovněmi vlád a samozpráv a také mezi jednotlivými politickými nástroji. Musíme všichni jednat ve vzájemném souladu, protože e, síly, které motivují růst, někdy mm, nejednají v náležité harmonii a v náležitém souladu, takže je potřeba, abychom tady měli skutečné mechanismy konvergence, tak, abychom nastartovali novou politiku soudržnosti a také, abychom zohlednili náležitě jednotlivé vazby a propojení mezi regiony. Potom mm, takovou druhou oblast zamyšlení, kterou bych tady chtěla načetnout, je, že my často mm, chápeme politiku soudržnosti jako politiku investiční. To je pravda, o tom není pochyb, ale já bych chtěla jít možná ještě o krok dále a říci, že politika soudržnosti v období 2014 až 2020 je strukturována takovým způsobem a mm, předpokládá se to programování a nařízení takovým způsobem, v tom smyslu, že tam budou tedy zapojeny různé úrovně vlád a samozpráv a budou tam eh, ty různé specifické cílné kroky, tak toto vše znamená, že to nebude jenom investiční politika, ale je to skutečně investiční plán pro Evropu pro období 2014 a 2020. A je tedy potřeba tuto politiku vnímat jako investiční plán a to musíme mít na mysli i při vyjednávání víceletého finančního rámce, protože, jak víte, teď jsme právě v rámci toho důležitého procesu vyjednávání mezi radou, parlamentem a komisí. Já si myslím, že je potřeba si uvědomit, že tento nový rámec by měl zajistit, že tato politika nejenom bude poskytovat náležité finanční pobídky, ale také to budou pobídky pro změnu, tak, aby tato politika fungovala jako skutečný hybatel změny v rámci Evropy. Tato politika vždy byla zaměřena na budoucnost, to samozřejmě víme, když se jenom třeba vezměte, když se debatovalo o klimatických změnách v období 2005 až 2006, ale dnes více než kdy jindy tato politika musí být zaměřena na budoucnost, musí se dívat směrem do budoucna. A to znamená, že když hovoříme o strategických cílech 2014 až 2020, tak musíme se dívat ještě dále, ještě za ten rok 2020, tak, abychom mm, si dokázali promítnout ty strategické změny, které chceme dosáhnout. A když říkám, že ta politika by měla být skutečným investičním rámcem, tak to také znamená, že musíme vytvořit určitý rámec, jak promítnout strategii Evropa 2020 do těch regionálních a místních cílů a učinit to tak, abychom tady skutečně zajistili rozvoj růstového potenciálu na všech úrovních zpráv a řízení. A tak ta politika musí být koncipována. A je ta koncipována i co se týče jednotlivých legislativních e, aspektů. A za třetí, tato politika je veřejnou politikou. Je to politika, která také zohledňuje soukromé a veřejné investice, musí fungovat v náležitém regulatorním rámci, musí e, zajistit Mm, nebo respektive musí být natolik přitažlivá pro soukromé investory. To je velké velice důležité. Dále, tato politika se musí v tomto regulatorním rámci koncipovat takovým způsobem, aby došlo ke snížení rizika. V současné době eh, jsou tady rizika vysoká a my musíme právě to riziko snížit, aby byla zajištěna propojenost mezi soukromým a veřejným financováním a veřejným sektorem. Musíme nadále podporovat partnerství soukromého a veřejného sektoru. Jestliže strukturální fondy mají zajistit růst a strukturální změnu, mají podpořit konkurenceschopnost, respektive zmenšit rozdíly v konkurenceschopnosti, musí náležitě zohledňovat specifické aspekty jednotlivých regionů a jednotlivých lokalit. Musíme, mít, eh, na, musíme zajistit, že příslušné regionální a lokální subjekty budou mít eh, tyto náležité inteligentní a udržitelné plány, které jim umožní realizovat jednotlivé kroky. Dále eh, bych chtěla říci, že jestliže budeme brát v potaz jednotlivá územní specifika, tak musíme zajistit, že v rámci regulatorního rámce zajistíme příslušný politický mix, který zohlední všechny tyto aspekty. Takže ta územní spe, ta specifika jsou důležitá, musí být náležitě brána v potaz. Když hovoříme o investiční politice, tak bych také chtěla říci, že tento rámec musí politickým činitelům umožnit, aby identifikovali a podporovali nové faktory růstu. Samozřejmě s tím souvisí určitá rizika, ale jestliže my do toho rámce nezabudujeme takováto investiční rizika, tak ty investiční priority se zde nepromítnou a nezajistí ty nové faktory růstu. A konečně bych chtěla říci, že tato politika, co by investiční politika, by měla zajistit přístup k financování a měla by zajistit, že bude zohledněn takzvaný ten celý investiční cyklus. Musíme se na to dívat z makroekonomického pohledu, ehm, protože samozřejmě ta politika soudržnosti, ty fondy působí jaksi na té vnitrostátní úrovni, ale my to musíme náležitě promítnout na tu regionální a lokální úroveň a dívat se na to z pohledu toho celkového investičního cyklu. Takže toto všechno jsou cíle, které musíme mít neustále na paměti. A Jackie, omlouvám se, ale ještě dvě důležité věci bych chtěla říci. Jednak chtěla bych říci, že tady je jedno veliké riziko, o kterém zatím jsme nemluvili, ale které tady v praxi skutečně existuje, že jsou tady eh, tyto rozpočtové konsolidační procesy v jednotlivých členských státech, které bohužel často snižují investiční kapacitu na regionální a lokální úrovni. A to bohužel já vidím jako z velkých překážek budoucí politiky soudržnosti. Jsou tady případy decentralizace, nebo respektive snahy o centralizaci, protože často říkají, mnozí říkají, že to, co je centralizováno, je levnější a efektivnější ale my musíme proti tomuto bojovat, tak abychom nepřišli o to, co už jsme, eh, co už jsme realizovali. A dále bych chtěla ještě říci, samozřejmě teď jsou tady tyto urgentní záležitosti, rada v listopadu a tak dále, ale eh, jestliže my chceme zajistit slušný rozpočet pro další období, tak já musím říct, že je jenom velmi malá pravděpodobnost, že to definitivní rozhodnutí padne již v listopadu. Já se domnívám, že spíše to konečné rozhodnutí padne až na začátku příštího roku. Takže my všichni musíme mít tuto výzvu na paměti a musíme bojovat o naše cíle. Děkuji. Děkuji mnohokrát, děkuji vám všem třem. Víme, nakolik vážná situace je, víme, co je v sázce? Chci vám položit ještě jeden stručný dotaz a potom se řada lidí žádá o slovo. Měla bych zdůraznit, že už máme eh, dosti velký sklus, takže eh, budu velmi striktní a budu žádat lidi opravdu stručná vystoupení. Ale nejprve pro vás stručný dotaz. Martin Schulz zmínil ve svém zahajovacím projevu, eh, zmínil přátelé politiky soudržnosti a tato diskuse o rozpočtu nyní bývá charakterizována jako přátelé politiky soudržnosti versus přátelé kvalitnějších výdajů ale z toho eh, jako by vyplývalo, že musíte stát na jedné nebo druhé straně. Eh, Akceptujete, že můžete být přáteli buď jednoho nebo druhého? Pane komisaři, možná se dotáží nejprve vás. Děkuji. Já bych chtěl říci, že tady už se vlastně jaksi v tom proslovu eh, pana předsedy objevil určité propojení mezi obojím. Jsou tady také přátelé růstu a to je spojení a je to dobré poselství. Myslím si, že to není v rozporu. To jedno znamená moudře investovat a to druhé znamená, aby tyto moudré investice byly koncipovány udržitelně, aby se dobře rozvíjely, takže vlastně tady žádný rozpor není. Myslím si, že Tady někdo říkal, že to je eh, žádná celá 8% evropského eh, hrubého produktu a proto by eh, ten, ty signály měly být tím, vyslat tím smyslem, že rozpočet bude již v listopadu. Děkuji. Děkuji. To znamená, že vlastně, paní předsedkyně, musíme respektive pane předsedo, musíme změnit způsob, jakým je ta uh, diskuse rámována, protože patrně budete souhlasit s panem komisařem, že toto není správná interpretace, buď jedno nebo druhé, buď přátelé toho či onoho. Já zastupuji instituci, kde se domnívám, že eh, čím více přátel, tím, eh, tím lépe. Myslím, že více přátel v soudržnosti než nepřátel. Na úrovni výboru regionu jsme proto, aby všechny regiony čerpaly prostředky, mohly je čerpat. Ta otázka, která před námi stojí, je, eh, že tedy některé regiony jsou potřebnější než jiné, ale my ve výboru regionu jednoznačně víme, že soudržnost představuje nástroj par excellence pro překonávání rozdílů, které stále přetrvávají mezi regiony. Mezi regiony nejvíce bohatými a těmi nejchudšími. Je třeba tuto propast překonat. Dějiny Evropy jsou dějinami eh, rovnosti, že? A toto bychom neměli ztrácet ze zřetele. Eh, děkuji, takže vy jste řekl, že začíná docházet k určité eh, změně mentality, nebo je třeba dosáhnout této změny, ale když vyjdeme z té koncepce, kterou jsem, kterou jsem popsala, tak bychom se vlastně vraceli ke staré mentalitě, takže je třeba toto narušit. Víte, eh, v tomto sále obvykle vždy vedeme tyto argumenty, eh, tuto diskusi, když jednáme o rozpočtu. Já bych eh, řekla, že například většina argumentů toho tápora, těch, kteří chtějí kvalitnější výdaje, je, že provádíme Nyní provádíme změny v politice soudržnosti již cirka dekádu, kde se, dekádu, kde se právě stále více zaměřujeme na kvalitnější vydávání prostředků, ale také se nám stále více eh, kvalitnějších věcí propašovává do toho koncepčního rámce, do politik a politiky se nám proměňují a eh, pak jde o to, že chceme opravdu eh, za, za tedy chceme například přechodové regiony, za chceme výkonnostní rezervu či nikoli, ale celkově přátelé a nejlepší přátelé politiky soudržnosti nechtějí nic jiného než nejlepší možné, nejkvalitnější možné výdaje, ale tuto diskusi musíme vést. Tuto diskusi o všech těch aspektech je třeba pokaždé to otevírat. E, jak víte, díky této politice, tato politika je jedna z těch nejčastěji reformovanějších a já doufám, že s každou reformou jsme se dobrali lepší podoby této politiky a, a méně věcných argumentů proti ní. Děkuji mnohokrát. Ráda bych vám položila ještě mnoho dotazů, ale musím dát slovo publiku. Byla zde řada žádostí o slovo, jak jsem již uvedla, takže budu velmi, velmi přísná. Opravdu každý může učinit jednu eh, poznámku, říct jednu věc. Mám tady navíc také otázky z Twitteru, z těch následových místností. Eh, mezi tím, pane, se samozřejmě reagovat. Nejprve dám eh, paní první místo předsedkyně, bývalé předsedkyně výboru regionu. Prosím. Děkuji. Nejprve, jestliže mi dovolíte, tak bych ráda jménem všech politických frakcí celého e, výboru chtěla mm, se připojit také k tomu vyjádření soustrasti ke všem kolegům z Andaluzie a z Valencie, všem těm, kteří, které postihly tyto hrozné záplavy a navíc se k tomu přidala ještě ta katastrofa zemětřesení. My se domníváme, že Evropa by měla vyjádřit svou solidaritu a měla by intervenovat prostřednictvím politik, které zvýší bezpečnost jednotlivých území. My víme, že už jsou tady určité kroky v tomto směru a doufáme, že toto úsilí bude urychleno. A samozřejmě i pro všechno toto potřebujeme právě dobrý evropský rozpočet. Já tady mám několik stručných poznámek jako eh, stínová zpravodajka výboru pro regionální rozvoj k víceletému finančnímu rámci. My jsme to tady velmi už se sledovali, celý ten proces. Už tady bylo řečeno, že my se budeme snažit o co nejkvalitnější dohodu, která bude uspokojivá pro parlament i pro členské státy. A také doufáme, že to bude dohoda, která bude náležitě odrážet zájmy jednotlivých regionů. My tedy doufáme, že bude realizovaná taková rozpočtová politika, která umožní náležitě realizovat politiku soudržnosti a politiku regionálního rozvoje, která bude vyvohovat všem regionům, nejenom regionům ve fázi konvergence, ale také eh, těm přechodovým regionům a dalším. Nesmíme zapomínat na to, že právě regiony eh, konkurenční a přechodové velice utrpěly hospodářskou krizí a potřebují znovu nastartovat své hospodářství. Dále, eh, co se týče naší zprávy, o které budeme hlasovat zítra, tak chtěla bych v této souvislosti zmínit několik věcí. Jednak celková Eh, výše, čelcková částka, nezapomínejme na to, že je zde takové riziko, že tyto prostředky budou jediné investiční prostředky, te, z nichž bohou, budou moci některé evropské regiony v nadcházejících letech těžit. Čili jsou to skutečně velmi zásadní finanční prostředky. Prosím skutečně, abyste to vzala stručně, říká paní předsedkyně. Ano, samozřejmě. Dále bych chtěla ale také zmínit princip spolurozhodování, protože celá řada těch témat, které v současné době jsou zahrnuty do tématu do oblasti vyjednávání s radou jsou e, témata a oblasti, kde my máme spolurozhodovací příslušnost a přitom jsme nebyli náležitě konzultováni. A dále bych chtěla také zmínit některá témata, e, která se týkají právě toho better spending, tedy lepších, kvalitnějších výdajů v tom smyslu, aby výdaje e, byly kvalitnější a efektivnější, jak ze sektorového pohledu, tak z pohledu územní integrace, kde eh, komise by se skutečně o to měla zasadit. Omlouvám se, prosím vás, abyste už skončila. Je tady celá řada dalších zájemců. Eh, pan Lambert van Nistelrooy, europoslanec, také žádal slovo. Děkuji mnohokrát. Eh, tady v Evropském parlamentu zasedáme tedy k této rozpravě. Možná by bylo dobré říct, jaký je aktuální stav. Výbor pro regionální rozvoj obdržel mandát jako první, aby, hlas, aby vyjednával s radou a hlasoval o nějakých 4 tisících pozměňovacích návrzích. Co tady chceme? Chceme krok po kroku eh, veškerou potřebnou eh, regulaci nařízení, architekturu toho regulačního rámce. Chceme toto všechno krok po kroku vyjednat s radou začátkem příštího roku musí být vypracovány národní dohody o partnerství a samozřejmě eh, vy, města, regiony, budete na tom spolupracovat. Pokud to nezvládneme včas, to znamená, že budeme eh, tedy eh, ztrácet čas, chceme se bavit o penězích, ne o nástrojích až tolik. A pokud je o přátele, ano, zde v Evropském parlamentu máte přátele, to bych rád potrhl a myslím si, že napříč hranicemi budeme přáteli co možná nejlepších výdajů na soudržnost. Je třeba propojit tyto dva tábory zemí. Eh, například eh, zde máme to takzvané schodiště eh, k excelenci, k výsledním výsledkům Stairway to Excellence. Prostředky v regionech musí být vynakládány takovým způsobem, a to i v těch méně rozvinutých regionech, abychom se posouvali směrem k větším znalostem, k transferům technologií a podobně. To je nutné pro naše konkurenceschopnost do budoucna a myslím si, že toto přispění je klíčové, zásadní a to bude pro nás také dobrý argument pro získání těch prostředků do rozpočtu. Poprosím další řečníky, aby hovořili ještě stručně, protože mám na seznamu nějakých 25 men a máme 20 minut. Tam musím dát našim řečníkům také šanci zareagovat, takže poprosím o co možná největší stručnost. Michael Schneider si žádal jako další slovo, prosím. Sorry, some technical problems. Uh, Promiňte, určitý technický problém. Paní Hübnerová, pane komisaři, pane předsedo, Hovořili jsme tady o mnoha tématech, které jsme již probírali ve středu na společné, nebo o kterých budeme hovořit ve středu na společném eh, zasedání. A já bych na tomto, k tomuto tématu chtěl říci něco, co si myslí EPP, ale doníváme se, že toho názoru budou asi i ostatní frakce. Pokud jde o nařízení o strukturálních fondech, budeme potřebovat výsledky do konce roku. Sedíme v regionech, v komunách, a musíme vyvíjet naše programy, aby od roku 2014 od prvního první již mohli působit, což eh, nepůjde, pokud ty závěry dostaneme pozdě, pokud ty rozhodnutí dostaneme pozdě. Regiony chtějí přispět eh, k naplnění strategie 2020. Regiony si přejí využívat strukturální fondy, aby mohly generovat růst a posílit konkurenceschopnost a vytvářet pracovní místa, ale Podaří se nám to pouze v případě, že budeme mít dostatek finančních prostředků na tyto cíle. O tom má být jednáno v listopadu. Pan Herman van Rompuy nás tady povzbuzoval. Za druhé, to bude možné pouze v případě, eh, pokud pravidla pro využití strukturálních prostředků nám poskytnou dostatek prostoru pro rozvoj eh, různých regionálních konceptů. A za třetí, Podaří se nám to pouze v případě, a tady se budu opakovat, že rozhodnutí padnou včas a že nám nebude eh, žádný eh, nebezpečný, eh, nebezpečný prostor mezi rokem 2013 a 2014. Další řečník? Jackie, we, have here... Jan Olbrecht, prosím, ano, děkuji, Jackie. Uh, regiony a města máme, máme tady Jak si, na výběr buď hovořit velmi diplomaticky nebo velmi otevřeně, ale přesou to otevřené dny, možná bychom měli hovořit právě otevřeně a ne až tak diplomaticky o politice soudržnosti. A já chci říci, a to je z hlediska tedy europoslance, je zde jasné rozdělení na přátelé soudržnosti a přátelé eh, lepších, kladnějších výdajů, ale že není to správný popis a hovořila o tom Danita Hebnerová, protože v obsahové rovině tady není rozdíl, ale jsou to určité nálepky, jsou to určité názvy. Eh, jedna skupina si přeje více prostředků na soudržnost nebo alespoň stejný objem, zatímco druhý tábor chce snížit tento rozpočet. A já k tomu mám pozornou poznámku. Jeden závěr pro všechny regiona a mě, regiony a města. Prosím, žádejte, eh, ptejte se svých vlád, zda jsou dnes eh, přáteli soudržnosti nebo přátelé těch takzvaně lepších výdajů, ať už to znamená cokoliv, protože musíme vidět tento tlak, pokud chceme prosadit eh, robustní politiku soudržnosti. Tak omlouvám se za svou nediplomatičnost, ale je zde toto jasné rozdělení a potřebujeme více takzvaných přátel soudržnosti, pokud chceme mít soudržnost v Evropě. Děkuji, Konstance Krell, prosím. Děkuji. Jako spoluspravodajka pro obecné nařízení mám tři připomínky. Za prvé, návrhy komisy byly dobré, za druhé, parlament je vylepšil, strukturálně posílil a nasměroval je tak společně s komisí, kdy eh, bych, kdybych chtěla poblahopřát eh, přátelům výdajů, kdyby si to přečetli, protože kdyby si to přečetli a pochopili, tak by věděli, eh, že mohou být s klidným srdcem přáteli soudržnosti, protože to, co je tam nakoncipováno, je skutečně lepší vydávání prostředků. Pokud se chceme dostat z krize, tak potřebujeme tento investiční nástroj, potřebujeme regiony, města a obce, abychom se dostali vpřed. Nestačí, abychom dostali nějaký závěr v listopadu o finančním výhledu, ale musíme dostat takový závěr, takové rozhodnutí, které nám dá do ruky dostatek prostředků na to, abychom mohli provozovat politiku soudržnosti skutečně. A nerada bych se dostala do, za parlament do takové situace, abychom museli rychle přijímat rozhodnutí, musíme přijmout to správné rozhodnutí. A proto se uh, obracím na uh, všechny přátelé protože budeme potřebovat váš lobbying u vaší vlády, aby ten rozpočet byl dán k dispozici. Děkuji, Likvande Brande, jenom stručně, protože potom bychom si udělali ještě druhé kolo. Děkuji. Tato diskuze by neměla být vedena o dobré nebo špatné politice. Dobrá politika se uskutečňuje vždy, eh, když se toho účastní všichni a když všichni spolu zodpovídají za to, co je přijímáno. Ale eh, samozřejmě eh, tady nestačí pouze pěkná slova. Ta slova, která budeme, ty smlouvy, které budeme uzavírat, musí mít také konkrétní obsah. A jsem rád, že Evropský parlament a minimálně výbor regionů, a tady nechci být diplomatický, protože výbor AFCHO tady má úplně jiný postoj k víceúrovňové zprávě a hlasování eh, a o hlasování mezi různými úrovněmi zodpovědnosti. Tady bych chtěl opravdu apelovat na Evropský parlament a velice děkuji výboru REGI na to, že zde opravdu eh, ta rozhodnutí musí být koherentní a víceúrovňová zpráva a eh, ta druhá zpráva musí spolu být v souladu. Vše musí být v souladu. Pokud ty dokumenty eh, půjdou do členských států, tak potom výbor regionu a Evropský parlament a také Evropská komise utvoří novou trojuhelníkovou politiku a potom bude potřeba teprve přesvědčovat členské státy. Dobře, eh, pak se k vám ještě vrátím, ale mnohé už tady bylo řečeno, hodně se opakuje to, co už zaznělo na panelu a je tady jedna konkrétní věc, kterou bych chtěla ještě jednou zmínit a to regiony, aby eh, mohly eh, přijmout některá konkrétní opatření. Martin Schulz o tom také hovořil ve svém projevu, o tom přístupu od stola nahoru. Opakovaně jsme to tady slyšeli, víceúrovňová zpráva a nejrůznější výzvy. Eh, tady ta diskuze multikoncentrace oproti flexibilitě. To, o tom se hodně diskutovalo, především v souvislosti s reformami. Prosím, vyjádřete se k tomu rychle. Zdálo se, že to je také otázka důvěryhodnosti podle vás, že je to vlastně eh, ta cena, kterou je za to potřeba zaplatit, ta podmínka. Můžete se k tomu vyjádřit? Jenom velmi stručně jenom stručně k té diskuzi, která tady proběhla, která je důležitá. Ehm, je, jde o to, abychom si vybrali z jakéhosi menu, z nějaké si nabídky. A my nabízíme, aby to menu ehm, se sestávalo ze tří chodů a ne z osmi. Vlastně by to byla taková dieta, dietní režim, s kterým by se člověk nasytil, ale nepřesytil, nepřejedl a vše bylo dostatečně zdravé. Takže to je otázka tematické koncentrace, že se budeme soustředit na méně oblastí, eh, a, eh, ale dobře kvalitně. Další věc, nevidím rozpor mezi výborem regionů, parlamentem a parlamentem. Já bych chtěl oběma poděkovat, protože chci poděkovat oběma za rychlé a včasné potvrzení našich návrhů. Regionální politika eh, je ve všech oblastech eh, eh, vpředu já tady nechci kritizovat zemědělskou politiku nebo ostatní, ale regionální politika byla nejrychlejší. Před letní přestávkou předložili zprávu a výbor eh, regionu také, takže regionální politika není to, na čem to vázne eh, realizace těch politik. To, na čem to vázne, jsou ta rozhodnutí o finančních prostředcích. A teď apeluji na všechny regiony, eh, prosím, někdy Eh, je taková úvaha, že eh, když jsou někde nějaké problémy, eh, když budou nějaké škrty, tak u těch více vyvinutých, rozvinutých uděláme větší škrty a u těch méně rozvinutých menší škrty. My tady máme koncept určité agentury, která je dostatečně finančně vybavená a pokud 25 regionů, které jsou méně rozvinuté, dostane více než 70 prostředků, eh, tak je to spravedlivé. Samozřejmě tak tu politiku vnímáme, ale myslíme si, že tento poměr by už překračován být neměl. Takže vás prosím, abyste, až se o tom bude diskutovat v příštích týdnech a měsících, na to pamatovali. Děkuji a slovo máte vy, pane předsedo. Mm, Děkuji. Je zde sice určité riziko, že se budu opakovat, ale chtěl bych říci, že zcela souhlasím s tím, co právě řekl pan Hahn. Je zajímavé vyslechnout si, co říká přímo pan komisař a také, co říká Evropský parlament, respektive předseda Evropského parlamentu, pan Schulz. A my ve výboru regionů také obhajujeme tu politiku soudržnosti. I my se cítíme spíše přáteli než nepřáteli této politiky. Musíme tedy zajistit, že zde bude určitý soulad, určitá kompatibilita. Co se týče budoucnosti, tak musíme zajistit ty správné a inteligentní politiky a chtěl bych říct ještě jednu věc, nechci zacházet do nějaké podrobnější debaty, ale je zde jedna věc, která mě znepokojuje a to jsou ty lepší výdaje, inteligentnější výdaje, tak mě zde znepokojuje, že tady budou určité makroekonomické podmínky. Děkuji a slovo má paní Hybnerová. Ano, e, co se týče té tematické koncentrace, tak o tom už jsme opravdu hodně hovořili v našem mm, v komisi, takže já to teď skutečně jenom velmi zrychlím, velmi zestručním, ale co je velice důležité, je to, že e, v Evropě máme obrovské potřeby v oblasti modernizace. Je, my nemáme dostatek prostředků na všechno, je tedy zřejmé, že musíme se koncentrovat jenom na některé věci. Musíme se tedy zaměřit na ty cíle Evropa 2020. Eh, musíme zajistit, že tato politika se bude snažit reagovat na různé potřeby, různé cíle, kam se budou směrovat investiční prostředky. Takže musíme mít určitou koncentraci, ale možná jinak, než je to chápáno. Musíme se vždycky zaměřit na, tu základní, na ty základní potřeby v daném regionu. To znamená, region by měl mít možnost si vybrat ze širší skupiny evropských politik a měl by mít možnost právě si vybrat tu prioritu, na kterou se zaměří ten který region. Měla by tady být možnost v některém regionu, v daném regionu prostě zvolit si nějaké tři, čtyři hlavní priority z nějakých pěti, šesti, řekněme. Ne, aby tam bylo prostě povinné, závazné investovat do všeho. Tak to já tady chápu tu koncentraci, ale jsem si jistá, že se nám podaří zde nalézt schodu. Děkuji, stále ještě se mi tady hlásí spousta řečníků, také tady mám dotazy z Twitteru a tak prosím skutečně jedna minuta na každé vystoupení. Děkuji. Pan Ferkerk. Evropští liberálové eh, považují tuto politiku za prioritu pro tento rok. Chceme se zaměřit na eh, energetický rozvoj v mělším měřítku. Myslíme si, že to je také důležité pro změny klimatu a také pro dovozy energií. Protože když toto podpoříme, tak miliony a miliony občanů budou eh, mít přínos čisté energie a strukturální fondy právě by nám měly pomoci k přechodu na tuto bezuhlíkovou energetiku. Nemusíme ani říkat, že regionální politiky jsou nejdůležitější nástroje, které toho mají dosáhnout. Pane komisaři, ve svém nedávném vystoupení v Polsku jste řekl, že musíme zabránit takovým situacím, ke kterým došlo v minulosti, kdy došlo k takovým investicím do infrastruktury, aniž by jim odpovídaly příslušné investice do eh, malých a středních podniků, do trhu práce a do rozvoje regionů a e, místních lokalit. Chci se vás tedy zeptat, proč v současné době neexistují takové návrhy, jako třeba na začátku tohoto týdne, kde se požadovalo, aby 20 prostředků ERDF bylo vynaloženo na opatření týkající se změn klimatu. Kdy právě v důsledku tohoto dochází k těm zmíněným nerovnováhám, že tady není teda nálež, tedy náležitá propojenost. Můžete mi říct, paní Hybnerová, proč takový požadavek 20 ERDF nebyl rovněž aplikován na strukturální fondy a fondy soudržnosti? Děkuji a dále má slovo Karl Lambec. Děkuji. I když desáté, desátý ročník Open Days je úspěchem, nesmíme se sami klamat a musíme si uvědomit, že Evropě se Eh, daří opravdu velmi špatně a pokud chceme, aby se jí dařilo lépe, tak nebude stačit, abychom stanovili, jakému okruhu přátel náležíme. Evropě se bude dařit lépe, pokud se nám podaří lidem přímo eh, v terénu, v regionech, v obcích, ve venkovských eh, hospodách objasnit, že Evropa má přidanou hodnotu. Tato přidaná hodnota eh, hodně souvisí se střednědobými finančními perspektivami a proto bych v rámci naší frakce chtěl velmi jednoznačně říci, že podporujeme návrhy komise a jsme velice rádi, že Evropský parlament se tak eh, bezvýhradně o tyto věci zasadil, jak zasadil. Ale nyní musíme skutečně vstřelit gol, musíme dosáhnout výsledku a to rychle, ale i kvalitně. Protože důležité je, ačkoliv je samozřejmě významné sanovat rozpočty, Ovšem, stejně tak důležité také je, abychom tady neměli takovou brzdu v podobě zadlužení, že investiční kapacita našich samozprávných celků bude dlouhodobě poškozena anebo narušena. Thank you. Eh, Slovo má Uno Silberg. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, vážení hosté. Jmenuji své skupiny bych rád přivítal téma otevřených dní v tomto roce. Eh, pro nás je klíčové rozlišovat mezi eh, zajímáním stanovisek a poté jejich prováděním. Problematik, já rád bych problematiku eh, nezaměstnanosti, zejména mladých. Tam je to obzvlášť nepokojivý trend, musíme něco učinit, jinak přijdeme o celou generaci. Úkolem eh, mladých je studovat, naším úkolem je nabídnout jim poté pracovní uplatnění. Jedině takto můžeme vytvořit předpoklady pro hospodářský růst a blahobyt v dlouhodobém hledisku ale dochází ke znepokojivým trendům u programu Erasmus a dalších zaměřených na mladé a zajímalo by mne, jak komise a předsednictví eh, chtějí, jaké tady chtějí eh, spustit nové iniciativy pro mladé. Dále pokud obnovitelné zdroje energií, to bylo tématem zasedání v Polsku také. Až příliš často se v době hospodářské krize používají pouze eh, centralizované iniciativy a vzhledem k tomu, jak, závažná, jak závažný problém jde, je třeba pamatovat také na roli a pravomoci Eh, samozprávných orgánů, samozprávných celků. Eh, neměli bychom se eh, bát vzájemné spolupráce na vytváření zelených ekologických zón růstu. A na závěr, paní předsedkyně Hybnerová, pane komisaři, doufám, že budete schopni vytvářet tyto pilíře strukturální kolezní politiky, které jsou tak důležité pro regiony. Já se skutečně maximální měru snažím, a další byl pan Marek a poté dám slovo vám a vám. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu opravdu velice stručný. Já mám pocit, že my se tady pomalu snažíme jakoby dosahovat, eh, dokázat, že Politika soudržnosti je potřebná, je nezbytná. My tady hovoříme o spravedlnosti v Evropě, eh, hovoříme tady o důležitosti různých regionů a podobně, ale to jsou přece naprosto zřejmé a jasné věci. Já bych se chtěl zeptat, jsme schopni vytvořit stabilní programovací rámec, aniž bychom eh, způsob, aniž bychom následně museli provádět určité korekce a úpravy tohoto programovacího období. Je potřeba zajistit stabilitu, ale zároveň určitou flexibilitu? Děkuji mnohokrát, poprosím opravdu o maximální stručnost, protože ještě vás několik a pak už budete poslední. Vážení eh, kolegové, vážení kolegové, jak Evropský parlament, tak výbor regionu již podpořili vytvoření kategorie přechodových regionů v rámci návrhu politiky soudržnosti po roce 2013. Nyní je na členských státech, aby se měli odpovědnosti. Já bych rád podtrhl, že rozpočet eh, na přechodové regiony eh, by neznamenal ani globální navýšení rozpočtu na politiku soudržnosti, ani snížení prostředků eh, na méně či více rozvinuté regiony. Myslím, že politika soudržnosti musí zavést jednoduchý systém, spravedlivý, transparentní, efektivní, pro přechodové regiony. Známe specifičnost těchto regionů, jejich HDP je mezi 75 a 90 eh, průměru EU. Tyto regiony potřebují zlepšit svoji konkurenceschopnost, eh, potřebují revitalizaci eh, hospodářství a zavedením, zavedení této kategorie je, myslím, dobrou ilustrací principu územní soudržnosti, který je, který je zakotven ve smlouvě rozdělení na chudé regiony a bohaté regiony eh, v EU, která má tolik regionů, již neodráží územní realitu. A proto musíme tlačit na členské státy, aby nalezly eh, dobrou dohodu, eh, aby zde existovala odvaha k inovacím. Děkuji mnohokrát. Paní Kanebach, vám se ještě vrátím, vám dám nyní slova, poté už to musím uzavřít, bohužel. Kolega hovořil o územní soudržnosti která si žádá eh, určitou finan, určité finanční snahy a zavedení těch přechodových regionů. Ale vedle toho, o tom jsme nehovořili, je zde také eh, požadavek konsistentnosti mezi regionální politikou a společnou zemědělskou politikou, protože tato společná zemědělská politika představuje také faktor soudržnosti, trvalé udržitelného rozvoje a eh, zaměstnanosti. Nepřipadá vám tedy důležité Eh, konvergovat eh, působení v těchto oblastech, než eh, stavět systém, kde budeme říkat, buď jde o soudržnost nebo o SZP. Já myslím, že potřebujeme obé. Děkuji, paní Kanembach. Děkuji. Regionální politika, politika soudržnosti, strukturální politika nemají být samoučelné, ale mají přispět ke zvýšení životní kvality v Evropě, k její uchování k jejímu uchování. A významným eh, příspěvkem k tomu je také politika v oblasti zdravotnictví. Evropská politika tady má příslušné smlouvy, ve kterých je, je také zmíněno, že zdravotní politika má být sledována i ve všech ostatních politikách. Pane Háne, jak tady vidíte s ohledem na to, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a regiony, jaká je zodpovědnost regionální politiky, aby podporovala aspekt zdravotní politiky v těchto všech oblastech? Jenom stručně. Ehm, některé věci Eh, už tady tady by zazněly a potom dáme také prostor otázky Twitteru. Pan Herman Van Rompuy zmínil, že je prostor pro vylepšení eh, národních reformních programů, pokud jde o regiony, co by mohlo být uděláno. A potom eh, Radoslav Zavacký z Evropského centra pro regionální spolupráci eh, navzdory eh, dvojího šroubovicového modelu eh, pro roli nevládních organizací a toho, že jsou velice důležité. Ehm, jak to tedy je? Potom Kevin Ross, Twitter, snižování uhlíkových emisí, Může toto pomáhat také obnově hospodářství. A poslední otázka, jméno nemohu přečíst ze Švédska. Jde o rovnost pohlaví. Není bohužel čas na to, abychom na všechny odpověděli, ale dám naposledy slovo našim panelistům a Potom bych vás, nebo zároveň bych vás chtěla požádat, abyste odpověděli na ty specifické otázky. Pane komisaři, vy jste předtím řekl, být či nebýt, to je otázka, která před námi vyvstává. Pokud byste měl identifikovat jednu prioritu, jednou větou, aby se zajistilo, že tato politika a její důvěryhodnost zůstane zachována, aby regiony věděly, že Evropská unie dělá opravdu všechno, co je v jejich silách. Jaká je tato priorita? Ehm, nejprve pan předseda, pan komisař a potom paní paní Hybnerová, pan předseda. Pues sencillamente dar respuesta real a los problemas reales de la sociedad. Ano, děkuji. Já se domnívám, že je potřeba poskytovat reálné, skutečné odpovědi na skutečné problémy naší společnosti. Also die Regionalpolitik ist, uh, Regionální politika je jádrem evropské politiky při plnění konkrétním způsobem. Evropské cíle, to si musí všichni uvědomit. Má, kdo věří vizi Evropy, tak ten věří na regionální politiku a na to, že musí být příslušným způsobem realizována a k našemu zdraví může regionální politika také přisloužit, posloužit, pokud jde o infrastrukturu, ale třeba i pokud jde o ESF, ale samozřejmě potřebujeme inteligentní řešení. Pro tyto účely jsme navrhli Eh, multifondové přístupy a já doufám, že to například bude využito i v této souvislosti. Děkuji mnohokrát a slovo má paní Hybnerová. Omlouvám se, ale chtěla bych říct si ještě jednu věc, která tady nezazněla, podle mě je velice důležitá, protože je tady určitý potenciál, mm, že by mohlo dojít k další destabilizaci situace v rámci regionů, e, které skutečně potřebují veliké investice, aby se jim podařilo vymanit se z krize. A v rámci politik je riziko, že bude docházet k velikým korekcím programování právě v, v důsledku těch regionálních specifik, v důsledku velkých deficitů, vývoje makroekonomické situace a podobně. Takže musíme se mm, snažit o to, abychom nes, nedestabilizovali tuto investiční politiku a také s ohledem na tento makroekonomický rámec a s ním související změny, e, že budeme mít k dispozici dostatečné prostředky i uprostřed projektů, což by mohlo eventuálně právě vést té destabilizaci. A také v reakci na to, co tady řekl pan předseda Schulz, máme nějakých 6 až 10 miliard deficit, eh, který, jsou to prostředky, které nejsou v tom rozpočtu, které právě musí přijít z regionů, z, z místních oblastí, které musí zajistit realizaci těch projektů. A musíme zajistit, že pokud by tyto prostředky chyběly, že nebudou ty projekty muset být zastaveny. To by opravdu situaci výrazně zhoršilo. Také si musíme uvědomit, že tady máme velice malé zálohové platby, což možná je způsob způsobeno tou nepříznivou situací v oblasti místních rozpočtů. Já už si teď přesně nevzpomínám, jak malé procento to teď je, ale je potřeba toto všechno mít na paměti a e, uvědomit si, že na začátku nového finančního rámce budeme mít k dispozici jenom velmi malé prostředky právě na ty zálohy, na ty zálohové platby a to by mohlo také velmi destabilizovat situaci na místní a regionální úrovni. Děkuji. No a v tomto duchu, dámy a pánové, bych chtěla toto setkání ukončit a velice poděkovat všem našim řečníkům. Já si myslím, že pokud bychom tady měli zdůraznit ehm, jednu důležitou věc, kterou bychom si odsud měli všichni odnést, je potřeba, aby vy všichni jste tady vyjádřili silněji váš názor, váš hlas otevřen, den otevřen dveří je právě touto příležitostí. Já vám všem velice děkuji, také děkuji tlumočníkům. Omlouvám se, že jsem musela být tak přísná, ale nebylo v mých silách dát vám všem slovo. Nyní bych vás chtěla všechny pozvat na koktejlovou recepci a na slavnostní zahájení výstavy. Eh, uskuteční se to v pátém a šestém patře budovy výboru regionu od 18.30 do 20 hodin. Všem vám děkuji a přeji vám zajímavý týden. todavía no había recuperado el pulso vital. Vivía solamente de la agricultura. El gran colchón era la agricultura y ha desaparecido